Tato zpráva pana Dezera by měla vést k dalšímu posílení standardů, které souvisejí s firmní sociální zodpovědností. Děkuji. Děkuji, paní Hanzliková. Teď tři minuty má pan Kutaš. Doufám, že jsem to správně vyslovil.